takže teď máme vysvětlování hlasování ke zprávě Léne jako první. Dobře. Nemáme? Takže můžeme přejít pan Ospakič. Pan Uspakič, ano, máte slovo, prosím. Pane Uspakiči, musíte zmáčknout kroflík. Eh, eh. Pane předsedo, já bych vás chtěl informovat o tom, že podporuji toto rozhodnutí. To je vše. Chtěl jsem vás o tom informovat. A nyní bych se chtěl vyjádřit k podstatě věci. Drazí kolegové, co se týče směrnice rady a komise ohledně mikrosubjektů a ročních účetních závěrek a změn, které s tím souvisejí, je nutné si uvědomit, že se jedná o diskuzi na všech úrovních. Všichni o tom diskutují instituce Evropské eh, unie a také vnitrostátní úřady. Myslím si, že eh, je dobré mít komunitární pravidla, tedy společná pro všechny. Domnívám se, že jde o to, abychom usnadnili některé úkony mikrosubjektů, aniž bychom poškodili eh, samotné fungování jednotného trhu a společná pravidla hospodářské soutěže. Myslím si, že společná daň by měla být stanovena právě pro tyto mikrosubjekty. Mohla by být vypočtena buď tak, že byste zohlednil počet zaměstnanců těchto mikrosubjektů, anebo byste zohlednila jiná kritéria. Děkuji. Já bych měl vysvětlit, že eh, vysvětlování hlasování eh, trvá vždycky jenom minutu a já mám navíc hlad. Další je pan Jár. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že se jedná tady o možnost osvobodit mikrosubjekty od ročních účetních závěrek, to je eh, něco, co umožnilo Evropskému parlamentu vyjádřit se výrazně proti byrokracii. Jedná se o 6,3 miliard euro jako úspora eh, díky eh, tomuto opatření. Takže tím podporujeme střední a, velké, eh, střední a malé podniky. Některé státy mohou rozhodnout o tom, zda nebudou mít roční účetní závěrky. A myslím si, že například v Německu by bylo dobré, abychom využili tuto možnost. Mikrosubjekty nejenom ušetří náklady prakticky 20 tisíc eur na podnik, ale je to i dobrý e, příklad toho, že Evropa je přátelská vůči těmto podnikům a občanům. Myslím si, že by bylo dobré mít podobné příklady tohoto druhu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Maty, minutu. Ano, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já jsem nepodpořil usnesení Léne, eh, bohužel, protože se eh, zabývalo mikropodniky, které jsou páteří evropské ekonomiky, ale především proto, že to usnesení, tak jak bylo nastaveno, tak eh, zde vlastně narušuje hospodářskou soutěž mezi podniky různých států, což není to, co si přejeme, především dnes v dobách krize. Proto vedení účetnictví, to je velice efektivní nástroj, který je nezbytný právě právě proto, aby bylo možné soutěžit na trhu a získávat úvěry od bank, protože bez účetnictví, bez evidence těžko lze prokázat dobré fungování i mikropodniků. Proto bychom měli spíše pracovat na tom, abychom e, zajistili, že mikropodniky budou mít pobídky třeba ve formě zdanění a podobně, tak aby takové rodinné podniky, živnostníci mohli skutečně reálně, reálně konkurovat na trhu a aby dostávali úvěry od bank, což zatím nejde, zatím, protože to je všechno, co je nastaveno zatím spíš pro velké podniky. Děkuji. Paní Harkin, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že mohu podpořit tuto zprávu, která pomůže snížit administrativní zátěž mikrosubjektů. Neustále, eh, když hovoříme s malými podniky, slyšíme o nadměrném regulování a byrokracii a že jsou přímo zavaleni hlavinou eh, papíru a opravdu mají správný argument ti, kdo říkají, že mikrosubjekty by neměly podléhat stejným pravidlům a regulacím jako velké podniky. Myslím si, že toto rozhodnutí je velice rozumné a je to dobrá odpověď na veškeré obavy týkající se tvrdě bojujících malých podniků v Evropě. Dnes tedy jsme přijali legislativu, která snad povede k lepšímu podnikatelskému prostředí a zlepší konkurenční postavení malých podniků. Určitě to za to stojí. Děkuji. Děkuji, pan Bonsignore, prosím. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já eh, zde bych chtěl Ehm, poděkovat panu zpravodaji, protože eh, Evropská unie se zaměřuje na podnikání a moje frakce a moje EPP vždycky toto mělo jako prioritu, tedy podporu malých podniků a z tohoto důvodu si myslím, že je to velice vhodný nástroj směrem k odstraňování byrokracie a k těm přebytečným nákladům pro malé podniky. Proto mm, to je konkrétní pomoc právě pro mikropodniky v těchto těžkých dobách. Já eh, tedy zcela souhlasím s tím, že je třeba, abychom měli jasné, flexibilní nástroje, tak aby členské státy mohli tedy v tom, který bude podle nich hodný okamžik přijmout podobný nástroj. A eh, samozřejmě je mm, e, e, třeba tedy zrušit ty zbytečné, nadbytečné kontroly, byrokratické kontroly. Děkuji a další bod. E, to je strategie EU 2020 a první řečník za frakci má proto dvě minuty je Filip Lambert. Prosím, máte slovo. Pan Lambert a pan Lambert, prosím. A milí kolegové, pane předsedo, já si myslím, že hlasování, které zde proběhlo, to bylo významné ve dvou ohledech. Za prvé, ty tři velké frakce se rozhodly, že přijmou společné usnesení a předložilo ho, předložili ho šest minut před termínem, což znamenalo, že jsme nemohli pracovat jako my jiné frakce na pozměňovacích návrzích. To myslím, že není důstojné pro tento parlament. A druhá poznámka. Ano, e, takže e, vlastně, kdyby to aspoň byl text, který by měl smysl. Teď, když komise ze stejné politické rodiny rodiny, kdy není eh, schopna tedy podporovat své cíle, přijímat k tomu nástroje, takže nakonec my zde přijímáme usnesení, které je úplně k něčemu a eh, podpořili to tři velké politické frakce. Já myslím, že tento parlament bude o to směšnější teď, teď v této eh, důležité době, kdy ta strategie 2020 v podstatě nedělá nic, je, vypadá to, že to je k ničemu. Děkuji. Další řeč. după cum se cunoaște, liberálii și democrații au fost printre... pane předsedající, Jak eh, všichni ví, liberálové prokázali, že chtějí eh, více a především lepší přístup eh, ke strategii 2020. Navzdory tomu jsou tady určité aspekty, které nebyly patřičně řešeny ani rozvinuty, takže bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že ve strategii Evropské unie 2020 nevidíme jasné propojení mezi strategií a politikou soudržnosti. Myslíme si, že politika soudržnosti, co se týče finanční podpory, je velice důležitá pro rozvoj regionu a musí se soustředit především na tyto regiony. Vidíme, co zde zdůrazňuje Rada, jakou strategii chce eh, naplňovat v rámci členských států, ale je také nesmírně důležité, aby na úrovni místních úřadů tyto otázky byly náležitě řešeny. Čili musí být přijata náležitá odpovědnost, musí to být zohledněno v této strategii, která musí být naplňována na místní i mezinárodní úrovni. Děkuji a dále má slovo pan Luhan, prosím uniunii informale a Consiliului European din unsprezece februarie. pane předsedající. Radě jsme eleven února eh, neformálně eh, projednávali prohlášení hlav států v souvislosti se zlepšením finanční situace. A kromě toho jsme se také zabývali projektem Evropské unie 2020 a pokračováním Lisabonské strategie. A to, co nyní potřebujeme, je dodržování a dbaní dbaní priorit, které jsme si stanovili. To znamená, že musíme také dbát na specifika jednotlivých regionů v Evropě. Je nezbytně nutné, abychom podpořili konkurenceschopnost, aby tím vznikla nová pracovní místa a potřebujeme rovněž investice, včetně investic do vzdělávání a výzkumu. A jak už jsem řekl, Musíme v této souvislosti dbát na specifické problémy každého členského státu a každého regionu Evropské unie, protože pouze tímto způsobem můžeme dosáhnout cílů, které jsme, který jsme si stanovili v strategii 2020. Jde obzvláště o to, abychom podpořili oblast vzdělávání. Bez investicí do vzdělávání se nám nepodaří dosáhnout růstu. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Když se podívám na závěry rady a na debatu, která probíhala v Bruselu a to mezi komisaře a hlavami stát, se zdá, že v dobách krize, kdy členské státy mají závažné problémy, je naprosto zásadní, aby Evropa ukázala solidaritu a pomohla státům v boji proti spekulacím. Co se tedy děje v těchto dobách? Snažíme se o vytvoření nových evropských institucí, které mají bojovat s tímto jevem, se spekulacemi. Hovoříme zde o Evropském monetárním fondu. Je potřeba, abychom toto řešili efektivnějším způsobem. Děkuji. Pan Uspaskyč má minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych řekl několik slov o evropské strategii 2020. V zásadě jakákoliv iniciativa, která zlepší situaci v rámci Evropské unie, by měla být podpořena. Nicméně to neznamená, že tato strategie by neměla být kritizována. To se týká evropské strategie do roku 2020. Myslím si, že bychom měli zrušit překážky mezi evropskými a národními problémy. Pochopitelně nehovořím o kultuře, kulturním dědictví, nicméně by mělo být zdůrazněno, že z ekonomického hlediska evropský trh je společným trhem. Pokud by tomu bylo jinak, tak eh, by to znamenalo, že odlišné geografické oblasti v Evropské unii by byly předmětem různých eh, nařízení a myslím si, že Evropská unie by měla implementovat společné ekonomické podmínky. Je nezbytné, abychom podporovali rozvoj vědeckého výzkumu a technologií a měli bychom také poznamenat. Děkujeme. Děkuji. Já jsem vás přerušil. Má, pan Ešundis má slovo nyní na jednu minutu. Já děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, hlasoval proti této zprávě, protože zkrátka tam máme zase ty staré neoliberální záležitosti z Lisabonské strategie, které původně vedly tě, k těm problémům, které máme, jako je úroveň nezaměstnanosti v Evropské unii, co potřebujeme radikální změna e- hospodářské sociální politiky, ve snaze dosáhnout zajištění práv pracujících a zajištění zaměstnanosti. Zde se to neřeší dostatečně jednotně a Řecko je považováno za černou ovci, má uplatnit velmi tvrdá opatření, která se zřejmě dotknou i dalších členských států. A co potřebujeme? Potřebujeme odpovídající dohodu aniž by se zobrazovala solidarita. Děkuji. Děkuji. Szanowni Państwo, Unia Europejska niewątpliwie potrzebuje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že Evropská unie potřebuje novou strategii, která by nám umožnila, abychom reagovali na stávající finanční krizi. Důležitý prvek této strategie by mělo být také posílení eh, pohybu osob, nejrůznějších osob, studentů, pensistů a tak dále. To je jasně změněno také v usnesení. Musíme také zlepšit podporu malým a středním podnikům, protože bez nich se nevymaníme z této krize. Někteří lidé si myslí, že tato strategie dostatečně nezdůrazňuje eh, politiku soudržnosti. Já si dovolím tomu odporovat, protože je tam důraz právě v tomto ohledu v budoucnosti Evropské unie. Nicméně, pokud to nebude implementováno, tak tato politika nebude zrealizována. Děkuji a má slovo pan Bonsignoroj. Grazie, presidente. Il momento... Děkuji, pane předsedající. Je na čase, abychom z politického hlediska vyrostli. Krize nám ukázala, že musíme postupovat více koordinovaně v orgánech institucí a abychom projevili vůli konat. Musíme více dbát struktur, musíme také dbát na to, abychom podpořili ty, kteří to potřebují. Jde o vnitřní trh a jde nám o společnou fiskální politiku. V minulosti mnozí se mnozí tvářili, jako by neviděli vliv amerických bank v Evropě. A to i v rámci Evropské unie. Je na čase, abychom převzali zodpovědnost. Eh, hlasoval jsem pro usnesení a tam nacházíme stopy tady toho záměru, ale myslím si, že parlament musí být více odvážný a více jednat. Na závěr pan Čonsky. Pane předsedající, Pane předsedající, tato nová strategie EU 2020 je takovým mladším bratrem Lisabonské strategie. Pokud se nepoučíme od staršího bratra, tak neprojdeme, neuděláme zkoušku a nebudeme moci později studovat. Zároveň evropští vůdci hovoří o nutnosti přijmout Hovořilo se o nutnosti přijmout Lisabonskou strategii a zároveň docházelo k omezování volného pohybu. Tato nová strategie je o něco lepší než ta verze, kterou jsme měli před několika měsíci, kdy se nehovořilo vůbec o soudržnosti. Nicméně je to něco jako soupis přání. Samozřejmě je třeba zjistit, co se objeví v našem dalším rozpočtu, v dalším rozpočtovém rámci. Já doufám, že tato strategie ne, nepovede k tomu, že budou mít navrh starší členské státy. Mohu vám jen kolegové říci, že máme před sebou 15 vystoupení. V podstatě dohromady 53, takže to bude trvat opravdu dlouho. Pokud někdo bude chtít předložit svá vystoupení písemně, budeme moc rádi. Mám zde ještě jedno doplnění, jedno nové vystoupení, pan Balco, který chce hovořit k této strategii 2020. Děkuji, pane předsedo. Evropská strategie 2020 eh, je taková, že jsem hlasoval proti. Je jasné, že přijímá nové neoliberální ekonomické politiky a zcela jasně jde proti ochranářským politikám, to znamená proti státním zásahům. Měli bychom jasně vidět, že ekonomická krize nám naznačuje, že nemůžeme nechat trhy, aby si dělali, co chtějí. Pochopitelně tady jsou určité imperiální důvody, proč tomu tak je. Tento text uvádí, že eh, jednotová nařízení budou eh, zavedena automaticky, pokud si nebudou eh, jednotlivé členské státy vést dobře. Také je tady uvedeno, že bude existovat Evropský úřad dohledu, čili tady budou povinné závazné věci a nebude státům ponechána jejich Antonomie, čili jsem hlasoval proti. Kolegyň, prosím, máte slovo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji. Já jsem vlastně nebyla na obědě, ale odběhla jsem do kanceláře pracovat. Jako členka výboru pro rozpočtovou kontrolu, mohu říct, že jsem hlasovala pro strategie 2020. Já myslím, že je velmi důležité, aby Evropský parlament vyjadřoval své stanovisko. Mám zdále výhradu, kterou bych chtěla kolegům vysvětlit. Jde o odstavec 18 ve stávajícím znění. Tam se říká něco nesprávného. Hovoří se tam o tom, že účetní dvůr kritizuje komise a členské státy za 80% naplnění evropského rozpočtu, ale poprvé za 11 let účetní dvůr nám poblahopřál a dal nám pozitivní stanovisko k zajištění a naplnění rozpočtu a k zajištění toho, jak členské státy řešily těch 30 rozpočtu a jak řešili problematiku výdajů. Takže si myslím, že tohle číslo těch 80% by mohlo trochu zmást naše občany, protože to vypadá jako, že 80% nebylo zvládnuto, což není skutečně ten případ. Děkuji. On... Pan Manosku, prosím, k zprávě Goldstone. Mr. Manescu. Oh, I'm sorry, it's Nicole again. Eh, eh, pane předsedající. Hlasovala jsem proti této zprávě. I když ta zpráva jako taková se zdála být dobrou iniciativou, šlo totiž o to, abychom analyzovali konflikt a našli nějaké řešení. ale ráda bych si viděla, aby tento, tato zpráva byla objektivnější a aby se více dbalo mezinárodního práva. A bohužel musím konstatovat, že tato zpráva eh, staví izraelskou vládu na stejnou úroveň jako například Hamas. A jak všichni víme, je Hamas eh, teroristickou organizací, alespoň Evropská unie ji vede na seznamu teroristických organizací. Z toho důvodu si myslím, že nepomůžeme odbudovávání nebo zničení napětí v této oblasti, proto jsem hlasovala proti. Děkuji. Slovo má pan Mesároš. Děkuji, pane předsedo. Zpráva soudce Goldstona je zpráva, kterou vedl eh, velice vážený člověk, eh, který má naši důvěru. Není to politické prohlášení, není to politická zpráva, čili by měla být implementována. Já jsem hlasoval pro, ale nesouhlasím s ustanovením této zprávy, i když eh, bylo asi dobré, že jsme tuto zprávu dnes v Evropském parlamentu přijali a doufám, že přispěje k vytvoření míru, nastolení míru na Blízkém východě. Paní Dot zde není a nyní má slovo paní Kristina Rovaj, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. V prosince 2008 Izrael zahájil brutální útok na pásmu Gazy a 14 osob, většina civilistů, z toho 40 dětí, zemřelo. Ta Goldstoneova zpráva, jak se jí říká, se snaží přijít s objektivními opatřeními. Poukazuje na tyto otřesné zločiny a rovněž také poukazuje na to, které části mezinárodního práva Izrael porušil tímto útokem. proto naše delegace hlasovala pro toto rozhodnutí Evropského parlamentu. které prosazuje uplatňování doporučení této zprávy. Já bych se je potřeba říct, že se musíme omluvit těm obětem. Maďarská vláda vždycky byla proti této zprávě. Děkuji. Slovo má pan Vandalen. Pane předsedající, tato Goldstoneova zpráva je velmi jednostranná. Je tam napadán Izrael, ale Hamas zneužíval občany v pásmu Gaza k ukládání eh, zbraní. A to všechno v té Goldstoneově zprávě není. Ta zpráva je velmi jednostranná. Spojené národy mají eh, výbor a tento výbor podpořil tu zprávu. Země, které ale podpořily tuto zprávu, nejsou známy eh, seriózní demokracií a demokratickým systémem a že, tím, že by dbali eh, svobodu názoru. Takže myslím si, eh, že je potřeba hlasovat proti a já jsem hlasoval proti tomuto usnesení EPP. Je stejně jednostranné jako Goldstoneova zpráva jako taková. Next, Paní Rajtová stáhla svůj příspěvek, nyní slovo pan Takula.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 i když všichni hlasovali proti této zprávě, tak eh, jsme se shodli na tom, že většina na plenárním zasedání přijala to, co eh, stovky, tisíce raket, eh, které byly poslány do Gázy a je tam neustála hrozba, čili je důvod, abychom zajistili obranu těchto občanů. Já si myslím, že je velice smutné, že tato jednostranná zpráva zde byla přijata, i když za ní nestala velká většina. Doufám, že tomu tak nebude v budoucnosti a Evropa bude bojovat za svobodu projevu, za lidská práva a na Blízký východ budeme vyvážet demokracii. Obiecuję, že tym razem krucej, S tou pevností. Děkuji, pane předsedo. Já slibuji, že budu hovořit tentokrát stručněji. Já myslím, že soudce Goldstein není žádným referenčním měřítkem objektivity a tak jsem hlasoval proti této zprávě, protože se mi zdá, že to prezentuje situaci na středním východě v černobílých barvách, jako by to byl černobílý film a Izrael byli ti lumpové. Já myslím, že situace je komplikovanější a myslím, že bychom se měli vyhnout takovýmto jednostranným úsudkům. Pane předsedo, já jsem také byl ve městě Zderot, které bylo pod palbou Hamásu. A já si myslím, že tato zpráva není něco, čím by se mohl Evropský parlament chlubit. Děkuji, já jsem tam nebyl v tom městě, o kterém hovoříte. Pan Hanon, prosím, máte slovo. Pane předsedo, my jsme slyšeli hodně o proporcionalitě. A já si říkám, co ti, kteří jsou proti Izraeli, by považovali za přeměřené, jestli by se jim zdálo, kdyby židovský stát si vzal poměrnou část a gázy. Já se zamýšlím nad přiměřenosti této zprávy. Je zde takový pocit, kde se hovoří o násilí, o útocích a je to něco, co prostě je vytrženo z kontextu. Je to něco, jako kdyby se hovořilo o boxu. Já neříkám, že Izrael se nemá kritizovat a neříkám ani, to ani naopak. Já říkám, že došlo k chybám a Izrael se dostal do situace, kdy Palestina je, může být dobrým sousedem ale zároveň ta nestranost, případně zaujatost trochu nás odklonila od cíle toho, té situace dvou států, kdyby Izrael a Palestina vedle sebe žili jako sousedé. Děkuji, pan Ransdorf, prosím pane předsedající. EPP eh, e proti, eh, v Evropském parlamentu hlasovala proti eh, usnesení pro provádění doporučení obsažených v Kolsonově zprávě. Nemůžeme s tím souhlasit. Nemůžeme souhlasit se zprávou který, která označuje Izrael eh, za teroristickou organizaci a nemůžeme souhlasit se zprávou, která nezohledňuje objektivní příčiny konfliktu. Eh, to, jak jsme hlasovali, ale neznamená, že ne, že zamítáme všechny aktivity související s aktivitami v, eh, v oblasti. Říkáme, ano, je potřeba důkladnou analýzu. To, jak jsme hlasovali, také neznamená, že souhlasíme s politikou Izraele v mírovém procesu. Upřivítali jsme, že znovu došlo k zahájení mírových rozhovorů mezi Palestinou a Izraelem. E, ukazuje se také, že Obamova administrativa e, má vážné záměry s regionem. V tom má naši podporu e, Je také důležité zabývat se další výstavbou sídlišť a dbát na to, jestli eh, budou stavěna další. V takovém případě bychom museli vznést kritiku. Děkuji. Děkuji, nyní se dostáváme ke zprávě o Bělorusku. A nyní má slovo pan Mikolášik. Na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, jsem přesvědčený, že Evropská unie musí vyslat eh, Bělorusku jasný signál, že je připravena přehodnotit vzájemné vztahy, pokud Bělorusko nepřestane porušovat lidská práva a principy demokratického státu a pokud nepodnikne účinnou nápravu. Zároveň bych vyjádřil pobouření nad eh, dekretem ehm, prezidenta o kontrole internetu, který je jednoznačným popíráním svobody slova a tisku. Takovéto právní opatření omezuje svobodu a prohlubuje nedůvěru občanů a ostatních zemí v rámci Evropské unie, jeho státní orgány a je představitele. V kontextu nedávných zatčení demokratické opozice také vidíme jasnou časovou souvislost eh, mezi eh, tím, kdy nabyl účinnosti tento dekret a také mezi prezidentskými volbami, které se mají eh, týkat konat na začátku roku. Pane předsedající, bardzo děkuji kolegům za... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát za přípravu tohoto usnesení. Já jsem hlasoval pro. vyjadřujeme tím podporu právům menšin v Bělorusku když hlasujeme pro. A rovněž je to také důkaz toho, že jsme pro svobodu slova a pro základní principy. A jsem velmi rád za stanovisko Evropského parlamentu podpořit polskou menšinu v Bělorusku. Chtěl bych poukázat na jednu věc. Členské státy by měly jít příkladem našim přátelům a sousedům a měly by zajišťovat úplné dodržování práv menšin v členských státech. Děkuji. Pan Kazmarek, prosím, máte slovo na minutu. Pane předsedající, šanovní państwo, głosowałem za przyjęciem. Pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval jsem pro přijetí tohoto usnesení. Chceme, aby Evropská unie zlegalizovala situaci eh, této menšiny v Bělorusku, musí mít možnost uplatňovat eh, své občanství. Získal, obdržel jsem včera dopis od eh, velvyslance který právě vyslovil své velké znepokojení nad tím, že by tento dokument měl být přijat v Evropském parlamentu. Má pocit, že v polských médiích tato situace nebyla náležitě prezentována, ale to není pravda. Myslím si, že to jde ještě dál. Je to hlavně otázka um, práv menšin, otázka minimálních standardů a je v zájmu ehm, Běloruska, aby situace byla napravena. Andrikieni. Lejma Lucia Enrikény. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem podpořila toto usnesení o situaci občanské společnosti a menšin v Bělorusku. Dnes bych ráda ještě jednou vyjádřila své velké obavy, pokud o porušování lidských práv v Bělorusku. Je to něco proti členům občanské společnosti, národních menšin a jejich organizací. A já bych ráda vyjádřila solidaritu s občany kteří nemohou požívat svých civilních práv a chtěla bych odsoudit začení Angeliky Boris, předsedkyně eh, Unie Polska a Anatoly Lebelska, opozice a vůdce demokratických sil v Bělorusku. Ten zde několikrát byl a jednal zde s námi. Bohužel lid Běloruska nemůže používat výhod řady projektů a návrhů, které financuje Evropská unie v rámci naší politiky východního partnerství. Děkuji, děkuji a pan Takula má slovo. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Minusta tässä valko Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že situace v Bělorusku je závažná a my musíme především pamatovat na naše hodnoty. Právě došlo k velice smutnému hlasování, byla přijata Gostonova zpráva, čili cokoliv, co má eh, společného s kavkazským prostorem, s Běloruskem, s Ukrajinou, vždy musíme pamatovat naše hodnoty, na svobodu slova, na demokracii, lidská práva. Je to společenství hodnot, které máme a toto sdělení a tento signál musí také jasnit v Bělorusku. Musíme dohlídnout na to, aby byla také dodržována lidská práva menšin a došlo tam ke špatnému zacházení eh, s menšinami, byly prezekvovány často z náboženských důvodů, čili je velice důležité, abychom vyslali jasně tento signál a vytvořili Bělorusku jako takovém naději. Děkuji, pan Hanan. Pane předsedo, i když eh, podporuji formulaci tohoto usnesení, tak si říkám, jestli jsme skutečně v pozici, abychom poučovali Bělorusko, že tam je nedostatečná demokracie. Můžeme říci, že Bělorusko má e, slabý nebo silný parlament, ale podívejme se okolo. Eh, máme tady v podstatě 27 členů politběra. V podstatě Máme nejrůznější referenda tady v Evropě a sami nehledíme na výsledky těchto referend. Čili v podstatě chceme taky jakoby uchránit eh, svůj aparát, chceme prosadit eh, svoji zemědělskou politiku a opět eh, tento aparát bude fungovat dál. Čili, pane předsedo, všechny komunistické strany Varšavské smlouvy v podstatě byly také pro. A pro některé možná stávající situace, jako kdyby se dívali zpět do historie, můžeme si vzpomenout na Orwellu knihu a můžeme si říkat, jak to vlastně je. Monsieur le Président, au-delà du contenu même de cette résolution, Děkuji, pane předsedající. Nehledě na obsah bych se rád vyslovil proti základ tohoto usnesení. Patrioté v ve Francii, vlá, vlámové, eh, rakušané, eh, ti všichni eh, jsou znevýhodňováni. A to je tady v tom parlamentu každému jedno. A my bychom se z toho měli poučit. Pan předseda prosí řečníka, aby začali ještě jednou kvůli technickým potížím s tlumočením. Takže ještě jednou, řekl jsem, že patrioté, francouzové, <clears throat> vlámové, maďaři eh, a rakušané jsou právně eh, eh, a, a politicky znevýhodňování a pronásledování a tento parlament to a, akceptuje a potom se snažíme udělovat lekce celému světu. Například naším posledním usnesením o Ukrajině mnoho ukrajinských patriotů je, ho považuje za nespravedlivé. Myslím, že Eh, pan Stefan Bandera zpracoval za velmi těžkých podmínek eh, a sice pod dvěma eh, totalitními režimy a pro mnoho Ukrajinců je hrdinou a cítí se teď tím usnesením a tímto parlamentem uražen. A národní Hrdinové často samozřejmě bojují proti svým sousedům. Pan McGriffy je patriotem. A co pak by se bránil proti tomu, kdybychom řekli, že Jean d'Arc je národním hrdinou? Eh, myslím, že musíme pokračovat stejně, eh, postupovat stejně obezřetně, když jde o národní hrdiny jiných zemí. Máme, jsme v polovině. Nyní se dostáváme ke zdanění u finančních transakcí. Nejprve tedy Kay Swinburne za frakci. Děkuji. ECR si uvědomuje, že finanční transakce a finanční služby nemohou uniknout tomu, co se stalo v průběhu krize. Vzhledem k tomu nedbalému chování došlo k výrazným škodám a proto je potřeba nastavit nový systém, který zajistí, že už se něco takového nikdy nestane a je potřeba mít prostředky k dispozici pro nalahavé případy. Je možné, aby v kontextu mezinárodní dohody bylo něco takového zajištěno a přišel už čas na zdanění finančních transakcí, ať, ať už jsou jakékoliv pochybnosti o praktičnosti takového systému. Nesmíme vyloučit žádnou možnost, žádné opatření, které by pomohlo mezinárodnímu společenství a které by zajištělo, že to bude fungovat překlad. Většina toho, co je v tom usnesení, má naše zaštítění, kromě odstavce 7. My jsme proti navyšování pravomocí Evropské unie, pokud jde o ukládání zdanění. A chceme se zamyslet nad tím, jestli tohle byl účel. A za druhé, nejde o to, že jsou to peníze, které mají na projekty, i když jsou to významné projekty, jsou to peníze, které mají na zajištění finanční stability a které mají na to, aby se zajistilo, že se něco takového už nikdy nestane. A to usnesení je příliš zacílené na zdanění samotné. To znamená, že ty prostředky nemají jít na projekty proti změně klimatu, mají jít na stabilizaci finančního trhu. A a zde se zde také uvádí, že je možné něco takové udělat bez účasti dalších po celém světě, což se my domníváme, že nejde. Děkuji. Pan Higgins má slovo. Prosím. Pane předsedo, já jsem se zdržel hlasování, co se týče usnesení o daně z finančních transakcí, protože je naprosto neadekvátní, když se snaží eh, jednat proti spekulacím ve světě. Jsou zde ohromné zajišťovací fondy, velké banky, Goldman Sachs, Nedávno v New Yorku byla večeře a bylo tam 18 eh, zástupců velkých eh, zašívacích fondů, bavili se o spekulaci vůči euro a tyto žraloci, kterým se říká hedge funds, mají kontrolu nad více než dvěma miliardami euro, eh, záměrně spekulují proti euru, především proti Řecku, aby vytřískali doslova milionů pro zisku. Čili nikdo je neupozorní, no, že by měli eh, s něčím takovým skoncovat. Nechají, aby tito zločinci eh, ohrožovali životní standardy našich pracovníků a dělníků. Jsou to paraziti. Eh, potřebujeme tu bonovu daň, abychom zajistili demokratickou kontrolu nad těmito fondy, nad bankami, což bude prospěšné pro naši společnost, protože jinak Eh, by to bylo špatné. Děkuji, pane předsedající. My jsme se při hlasování zdrželi. Ale já jsem se vyslovil proti tomuto eh, záměru a sice zdanění finančních transakcí a vždy jsem to dával jasně najevo. Eh, jde zde o minimální daň finančních transakcí. My nejsme proti tomu, aby Evropská unie mohla přímo danit ty transakce. To je eh, praxe běžná ve všech členských státech, ale my jsme proti tady těm usnesením, která stojí v tomto textu. A sice moci zdaňovat bez zastoupení. Německý ústavní soud se k této problematice již vyjádřil a týden před jmenováním pana Van Rompuje již bylo hovořeno o tom, že není dostatečná transparence v této oblasti a hovořilo se o tom, že přímé zdanění CO2 bude dalším tématem, kterým se budeme zabývat. To by mělo přímý dopad na evropské občany, na občany Evropské unie a tady ta daň zkrátka není slučitelná s ústavou. Děkuji. Děkuji a prosím a pan Hana. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem přesvědčen o tom, že je důvodné zdaňovat finanční transakce, ale chápu ty upřímné motivy těch, kteří to předkládají a myslím si, že i s dobrou vůlí lze dospět k různým závěrům co, o čem zde ale není řeč, je uložení této daně jen v Evropské unii. To totiž povede k tomu, že se podniky přesunou jinam, kde to zdanění nebude. Takže proč? Proč takto? Je to systém, který by znevýhodnil Evropskou unii. Proč tomu tak je? Ono to bude útok na banky, na Londýn a Evropská unie by kdy tím měla možnost přístupu k prostředku, které by nemusela hledat jinde. Takže ať už je harmonizace finančního doho- dohledu nebo jiných záležitostí, my si myslíme, že tohle, tak jak je to připraveno, je útokem a velkou hrozbou pro eh, Londýn jako finanční centrum. Děkuji. Pan Kamal má slovo. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kdokoliv, kdo ví o finanční krizi, tak ví, jak má dělat eh, regulace a dohled. Kdy vzniká situace, že banky jsou příliš velké, že nemohou padnout a potom eh, finanční prostředky daňových prostředníků musí zachránit to banky. Čili, co je za touto daní? Zdá se rozumné, aby neměli takovéto oběti finančních krizí, ale když si uvědomíme, jak je to uvoleno a jaký dopad to bude mít v rámci finančních trhů. Co se ve skutečnosti stane? Budeme mít banky, které budou uvalovat takovéto náklady na své zákazníky. A bude to také zátěž pro ty, kteří chtějí obchodovat s rozvojovými zeměmi, se zbytkem světa. Bude to také znamenat zvýšené pojištění, což bude další překážku pro mezinárodní obchod. Čili neměli bychom dávat eh, miliardy eh, eh, peněz našich finančních poplatníků bankám, aby zachraňovali vlády tyto banky a kvůli tomu se dostávali lidé ve třetích zemích do ještě větší chudoby. Pan Paška má slovo. Děkuji, pane Já bych rád ocenil úsilí Evropské unie o zavedení jednotného režimu při bankovních operacích v prostoru eurozóny. Na druhé straně ale vidím, že eh, zavedení a zavádění těchto nových pravidel zneužívají banky pro zvyšování poplatků pro své klienty. Pokud na jedné straně naše banky pod tlakem Evropské unie upravily platby za přeshraniční převody v rámci Evropské unie tak, aby byly na stejné úrovni jako vnitrostátní převody, současně zvýšily poplatky za vklad a výběr peněz eh, v expoziturách. Je nám všem jasné, že náklady bank za hotovostní finanční eh, transakce v souvislosti s novými pravidly nebyly změněny. A proto musíme říci jednoznačně a nahlas zneužití zavedení nových pravidel bankami pro zvýšení svých zisků na úkor našich občanů je nehoraznost. Naší povinností by proto mělo být dohlížet na způsob aplikací nových e, nařízení ve finančních institucí Evropské unie. Děkuji za pozornost. A teď se dostáváme k boji proti padělání. Pan Klanovský je první na seznamu, máte slovo na minutu, prosím. Pane převodničanci, głosowałem. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, protože jste já jsem hlasoval proti, protože nemohu souhlasit s tím, že se něco odsouhlasí bez voličů, zde má Evropský parlament nové pravomoci a musí zajišťovat, že práva občanů jsou naplňována. Nemůžeme dopustit, aby docházelo k takovýmto tajnostem na půdě Evropské komise, aby se jednalo tajně. To totiž neodpovídá právu Evropské unie a je to rovněž v rozporu s povinností přístupu voličů k evropské legislativě. Takže já jsem opravdu velmi rád, že Evropský parlament teď jedná o dokumentu Evropské komise. Děkuji. Děkuji. Co se týče této dohody, tak stávající vyjednávání není vůbec transparentní a když se podíváme na stávající formulu o vyjednávání o globální dohodě, tak skutečně to jde proti demokracii. Bez ohledu na obsah samotné dohody je nepřijatelné nemít veřejný přeskum, protože to bude mít velký dopad na řadu evropských občanů. Ale teď se dostávám k samotnému obsahu. Musíme věnovat plnou pozornost ochraně dat, eh, který je má, také co říci k tomuto vyjednávání, chce, aby Evropská komise vytvořila veřejný otevřený dialog o této dohodě. Také je to otázka duševního vlastnictví, což je důležité pro naši společnost, musí být chráněno a nemělo by to být nad rámec lidských práv, co týče soukromí a ochrany soukromých dat a svobody slova a soudní ochrany. Také Politika možného odstřižení od internetu jde proti základním právům našich občanů, což je velice důležité pro všechny naše občany a parlament i komise zde musí zjistit velkou odpovědnost a transparentnost. Děkuji, pan Kamal. Já děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zde je velmi důležité na tomto usnesení, na tomto návrhu se uvědomit, že se nám podařilo dosáhnout spojenectví v rámci celého parlamentu. Na tom se shodneme. A to je, že když nemáme k dispozici rozumné informace, tak nemůžeme jednat. Jsou zde fámy, které navrhují různé návrhy, jako je konfiskace MP3 a laptopu. Co bylo úplně jasné, že potřebujeme víc informací, větší transparentnost ohledně vyjednávání o dohodě akta a já myslím, že včera to zaznělo naprosto jasně na adresu komise a jsem rád, že nám komisař přislíbil víc informací. Pokud komise jedná za 27 členských států a za Evropskou unii, tak je naprosto důležité, abychom věděli, jaké je stanovisko a aby byla vypracována dopadová studie ohledně toho, co se navrhuje, aby bylo vyhodnoceno, jaký dopad to bude mít na evropský průmysl. Takže vítám, co říkal pan komisař a těším se, že brzy ještě na lepší transparentnost. Děkuji. Pan Paška, prosím, na minutu. Děkuji, za slovo, pan pre... Děkuji pane předsedající. Znepokojivá procedura postup Evropské komise při vyjednávání obchodní dohodě o boji proti padělání. Vyjednávání probíhají tajně za zavřenými dveřmi, bez toho, aby byl Evropský parlament a poslanci náležitě informováni. Tito poslanci mají ale tento dokument na závěr schvalovat. Já jsem toho názoru, že bychom měli změnit postupy, pokud Evropská komise očekává, že Evropský parlament převezme zodpovědnost za jakékoliv smlouvy, které mu budou předloženy a nebude dobrým signálem pro evropské občany ani pro celý okolní svět, pokud budeme muset Evropské komisi opakovaně vracet mezinárodní smlouvy, aby je přepracovala. Takovéto jednání nesvědčí o dobré komunikaci mezi nejvýznamnějšími institucemi Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dále se dostáváme na řízení uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Pan Kamel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak řada z nás ví, systém GSP eh, má projít revizí. Stávající systém bude končit. Jedna z věcí, která je důležitá, když se díváme na GSP a GSP+, je, že v rámci vyjednávání o ekonomickém partnerství v těchto dohodách celá řada jednotlivých členských států a regionů byla proti tomu, aby se to podepsalo s Evropskou unii. Eh, čili byli kritičtí vůči této dohodě. V podstatě je tam jedna velikost pro všechny typy obchodů. Také, když jsme měli komisi, eh, eh, diskusi s komisí, tak bylo řečeno, že tyto dohody nejsou pouze o obchodu, ale také o vyvážení evropského modelu evropské integrace. Máme jednotlivé země, které chtějí mít dohodu s Evropskou unii, chtějí mít možnost, aby vyvážely své služby a zboží na preferenčním základě. Měli bychom těmto zemím, nicméně která nenaplňují eh, podmínky eh, této smlouvy, bychom jim jako alternativu měli nabídnout GSP+, jako určitou alternativu. To zachrání celou řadu eh, jednak podniků, ale to také vymaní lidi z chudoby. Děkuji, pane předsedající. Střední Amerika a Jižní Amerika se dostává do něčeho, jako je skoro autokracie. Bolívie, Ekvádor, Nicaragua, tam vidíme vzestup režimů, které nejsou úplně diktátorské, ale nepodporují parlamentní demokracii. Jsou tam lidé, kteří byli legitimně zvoleni, ale odstraní veškeré překážky, jako jsou sněmovny, schromáždění, soudy a jiné pojistky demokratického systému. A tohle všechno probíhá a kdo v levici si dovoluje kritizovat ten jediný režim v Kolumbii, který má podporu tří čtvrtin populace, protože zasáhl proti paramilitarily a na pravo a na, i nalevo a myslím si, že je to někdo, do koho bychom se neměli pouštět zde. Je to ostuda, že proti němu takto vystupujeme v tomto parlamentu. Děkuji. Děkuji a pan Antonioci ke zprávě Albertine. Děkuji, pane předsedající. Rád bych poděkoval kolegovi za to, co řekl k tomuto důležitému tématu. Lisabonskou smlouvou eh, se zvýšily pravomoci Evropského parlamentu v Evropské unii. A máme také více zodpovědnosti a musíme projevit více angažovanosti eh, v zahraniční politice. Sdílím um, názory vysokého eh, zástupce Evropskou službu pro vnější činnost Myslím, že jejich činnost je důležitá jak pro Evropský parlament, tak pro Radu. Myslím, že tato zpráva je prvním důležitým krokem směrem k rozhodné evropské zahraniční politice. Děkuji. Paní Sinclair má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já jsem hlasovala proti pozměňovacímu návrhu 17D a 19, kde se hovoří o odstranění základen NATO v Evropské unii. Poslední argument těch, kteří jsou pro tento evropský projekt, je ten, že posledních 50-60 let je v Evropě mír. A já chci říct, že to je NATO, které zajišťuje mír svými jednotkami v Evropě. A myslím, že je škoda, že tento parlament odhlasoval tyto pozněcí návrhy. Já jsem zaznamenala, že předkladatel se drží zvláštní ideologie, která porušuje lidská práva. Byly to jednotky NATO, které chránily zbytek Evropy. Já bych chtěla říci, že jsem vděčná Spojeným státům, Kanadě a dalším státům NATO za to, že zabránili těmto nočním můrám. A je potřeba se bránit nové formě totalitního režimu. Dostáváme se k bezpečnostní obrané politice. Pan Antonio si má slovo, prosím. E- Děkuji, pane předsedající já jsem hlasoval pro, protože jsem chtěl zdůraznit, že jde o to docílit více synergie, více spolupráce, jak ve vojenské, tak civilní oblasti mezi Evropskou unii a členskými státy. A současně chceme dbát zájemných pozic a i neutrálních pozic jednotlivých států. Chtěl bych, abychom vytvořili mechanismy hlasování a stále operabilní centrum Evropské unie a to pod dohledem vysokého zástupce. To by nám dovolilo se vzájemně dohodnout na vojenských anebo civilních operacích. Také bychom se vyhnuli problémům spoždění, které se neustále objevují. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za vaši trpělivost. Hlasoval jsem proti této zprávě, protože obsahuje nebezpečný směr, kterým se Evropa ubírá v oblasti bezpečnosti. Militarizace Evropy a také vojenské zásahy nám umožňují v rámci sociálních nepokojů použít tuto vojenskou moc. Evropská unie zde nese ohromnou odpovědnost. Světová architektura se mění a měli bychom přijmout přátelštější politiku vůči našim sousedům a ne slepě následovat Spojené státy americké, které by měly také diplomaticky řešit spory a ne pomocí zbraní využít eh, OSN. To chtějí evropští občané. Děkuji.